Eh, Takže eh, vítám eh, tady kolegy z výboru pro rozpočet. Teď máme společnou schůzi výboru Ekon a Budget. Poprosím pana Sigfrida Muresana, aby se chopil před, předsednictví. Děkuji. Velmi vás tady zdravím, kolegové, také za všechny naše kolegy z výboru pro rozpočet. Teď eh, probíhá společná schůze eh, výboru pro rozpočet a výboru Ekon. Rád bych také chtěl poděkovat předsedovi panu Hejsovi za jeho práci dnes dopoledne. Nejprve se zeptám, zda jsou nějaké námitky proti pořadu jednání. Nejsou, takže je schválen. Ze druhé bych vás prosil, aby, prosil, abyste schválili za zápisy ze schůzí z 22. října 2018, 25. října 2018, 26. 27. listopadu 2018 a z 3. prosince roku 2018. Pokud nejsou námitky, pak zápisy z těchto schůzí jsou tímto schváleny. Nemáme žádná další oznámení a tudíž můžeme přejít k dalšímu bodu na našem pořadu jednání a to je hlasování o zřízení Evropského měnového fondu. Eh, zpráva byla předložena, připravena a koordinována našimi dvěma kolegy, panem Pereirou a panem Maňkou. Celkem bylo předloženo 137 pozměňovacích návrhů a oběma zpravodajům se dobře, podařilo dobře práci koordinovat. Máme teď 8 kompromisů, které byly vypracovány a sjednány společně se stínovými zpravodaji na třech rozšířených schůzích se stínovými zpravodaji. Proto na navrhuji, abychom přistoupili k hlasování. Nejprve si vyzkoušíme zařízení. Tím končím testovací hlasování. Děkuji vám. Nyní začínáme eh, hlasovat. První pozměvací návrh 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále 1, 2, 3 a 4 pozměňovací návrhy, ty jsou totožné. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se. Raději to ověříme. Myslím si, že to bylo schváleno, ale lépe to eh, ověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis D s pozměňovacím návrhem předloženým QE, aby se připojil takovýto text na konci kompromisního, kompromisu jde jakožto část nebo jako součást nového udržitelného, inkluzivního a demokratického ekonomického eh, rámce řízení. Tolik o pozměňovacím návrhu. Jsou k, vůči němu nějaké eh, na, námitky? Pan Klinc, musíme, eh, muselo by to být sedm členů, kteří by nám jich a pak by se o tomto ústním návrhu nehlasovalo. Kdo tedy vznáší námitku? Prosím, postavte se ti kolegové, kteří vznáší námitku. Ano, je to více než sedm, tudíž tento ústní pozměňovací návrh nebude hlasován. Hlasujeme tedy o kompromisu D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 142, také od pana Gigolda. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 s, pozně, s ústním pozměňovacím návrhem, tentokrát od zelených. A já zase vám přečtu ten ústní pozměňovací návrh. Zdůrazňuje, že v dlouhodobě rozpočet Evropské unie by měl přispívat ke sdílení zdrojů ESM, aby bylo možné parlamentu dát politickou pravomoc pro vykonávání rozpočtových kontrolních práv v rámci eh, absolutoria. Jsou, jsou námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Jsou. Kolik vás vás je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je to více než 7 námitek, proto nebude tento pozměňovací návrh ústní předložen k hlasování. Znamená to tedy, že hlasujeme o pozměňovacím návrhu 134 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 158. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 159. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 160. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 161. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 162. Pro? Proti? To musíme ověřit. 162 pozměňovací návrh. Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo to zamítnuto. 169 pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 170, kdo je pro, proti, musíme ověřit. Ověřujeme pozměvací návrh 170 elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Já jsem hlasoval nesprávně, proto jsem řekl hups. Díval jsem se tady na hlasovací seznam předsedy, nikoli v mé skupiny, ale vlastně v posledu na tom nezáleželo. Jak vidíte, na předsedovi nesejde. Přecházíme k dalšímu. Bude to poznávací návrh 182. Vážení kolegové, kdo je pro, kdo je proti? Musíme to také ověřit. 182 ověřujeme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 184. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jasně zamítnuto. Eh, kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 206 pro, proti, zamítnuto, 211 pro, proti. Musíme to ověřit. 211 ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 223. Kdo je pro? 223. Ještě jednou. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. 237. Pro, proti, zdrželi se, Ehm, zamítnuto pět citace pro, proti zdrželi se. Myslím si, že to bylo přijato, ale raději to ověřujeme. Pozměňovací návrh 5 elektronicky ověřujeme. Zahajuji, končím hlasování. Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? Raději bych to ověřil. Pozměňovací návrh 6, elektronické. Ověřujeme, zahajuje hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Ale nebylo to stejné, předtím byl rozdíl 2, teď jeden hlas. Teď sedmička pro, proti. Zdrželi se, schváleno 8 pro, proti, Zdrželi se, schváleno 9 pro, proti, Zdrželi se, schváleno 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno 12 a 13, ty jsou stejné. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tudíž hlasujeme o původním textu pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, eh, citace 8, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 20 pro, proti, tohle musíme ověřit. Prosím, ověřujeme pozměňovací návrh 20 elektronicky zahajujeme hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zam, zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi, zdrželi se. Musíme ověřit. 31 ověřujeme elektronicky. Zahajuji a teď končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis B s ústním pozměňovacím návrhem předkládaném GUE a to takovýmto, kde inkluzivní dialog se všemi zainteresovanými stranami a s ohledem na národní zvláštnosti, transparentnost, odpovědnost a zjednoduchost se zajistí. Jsou nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Evidentně ne. Tudíž e, hlasujeme ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? zamítnuto. Takže hlasujeme teď o kompromisním návrhu B už bez tohoto poznavacího návrhu. Pro proti zdrželi se přijato, čili kompromis B byl přijat a vzhledem k tomu, že byl přijat, Přecházíme k pozměvacímu návrhu 226, kde je také ústní pozměvací návrh předloženým SND. Eh, čtu je přesvědčen, že jakékoliv eh, prozatímní uspořádání mezi EP a novým ESF by se nemělo chápat jakožto signál, který by zvyšoval eh, autonomii ESF, protože EP eh, má tady jasnou pozici, tak jak je to navrhnuto komisí a mělo by to, tak jak je to ve smlouvě a v právním pořádku Evropské unie. Nikdo evidentně nic nenamítá, proto hlasujeme ústním pozměňovacím návrhu pro, proti zdrželi se, ústní pozměňovací návrh byl zamítnut. Protože byl zamítnut, tak to znamená, že kompromis B byl hlaso, prohlasován a o 226 nemusíme hlasovat zvlášť, tudíž přecházíme nyní k pozměňovacímu návrhu 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41 pro. Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale eh, radši to ověříme. 41 elektronické hlasování zahajuji teď. Končím. Zamítnuto opravdu 42 pro, proti, zdrželi se, přijato 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 76, o tom se hlasovalo jakožto eh, součástí kompromisu B, takže přecházíme k původnímu textu. Pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis. Eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. A přecházíme k pozměňovací návrhu 116 od pana Gigolda. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 163 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 166 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, původní text eh, odstavce 7 pro, proti, zdrželi se pro, proti, zdrželi se přijato, 176 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 od pana, nevím, je, od paní Toma byl stažen, takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu, ne, ke kompromisu F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 133 pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis G, pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti. Tohle musíme ověřit. Elektronicky věříme 92, kdo je pro. Zahaj, končím hlasování. A tento pozměvací návrh 92 byl zamítnut. Nyní stanoviska kont. Tady musíme hlasovat o recitálu D. Kdo je pro? Kdo je proti? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, kolegové. AFKO, stanovisko AFKO. Tady není nic, o čem bychom měli hlasovat. A teď budeme hlasovat eh, o pozměněném znění tohoto textu. Zahajuji hlasování, končím hlasování. bylo to schváleno, 59 hlasů bylo pro, 25 proti, nikdo se nezdržel. Hlas, můžeme poblahopřát pan, eh, pánům spoluspravodajům Perejrovi a Maňkovi. To znamená, že naše dva výbory e, eh, dokončily velice důležitou práci, čímž končíme také tuto schůzi a mnohokrát vám kolegové děkuji.